Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahajuji dnešní zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Rád bych nejprve řekl to, že jak už se řeklo včera, že to zasedání je veřejné, zasedání je tlumočeno a vše se také přenáší po internetu. A my začneme hlasováním. Und zwar sind äh, heute Dnes nás čeká téma udělení absolutoria agenturám. Spravodajem je pan Hebrandy. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda bych chtěl před hlasováním ještě něco říci. Chcete něco ještě nyní říci? Jsou ještě nějaké změny? No děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože máme před sebou dlouhé hlasování ale chtěl bych ještě několik připomínek přece jenom přednést. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat nejenom samotným agenturám za spolupráci. Do včerejška jsem byl v kontaktu s několika z nich, abychom doladili ještě poslední nedořešené otázky. A také bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, kteří byli, kteří s mnou velice dobře spolupracovali. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat zaměstnancům eh, výboru, kteří skutečně odvedli obrovský kus práce, tak, abychom dnes mohli hlasovat o těch 37 zprávám. Takže skutečně jim velice vřele děkuji za tu práci, kterou odváděli, a to i během vánočních svátků. Dále mám několik připomínek k obsahu dnešního hlasování. Musím říci, že, celá, že obrovský kus práce jsme provedli tady jaksi za kulisami společně s těmi agenturami a e, myslím, že ta, ten tlak, e, který souvisí s, od, s odložením udělení absolutoria, skutečně někdy dobře funguje. E, v tom smyslu, že tady agentury potom odvedou tu práci, kterou mají. Já jsem velice uspokojený s tou prací, kterou jsme odvedli. A z toho důvodu bych tady navrhoval, abychom všem agenturám a společným podnikům udělili absolutorium. Mám ale několik připomínek ještě k několika z nich. Abych uh, ještě začal těmi společnými uh, podniky. Jak Artemis, tak Enak mají uh, vyjádření účetního dvora. Jsou tam, byly tam identifikovány určité strukturální slabiny v jejich auditních systémech, vzhledem k tomu, jak jsou financovány. Uh, a o předchozím víkendu jsem obdržel potvrzení paní komisařky Krůz, která je odpovědná za tyto orgány, že tedy komise navrhne určité změny, tak abychom se vyrovnali s těmito strukturálními slab, slabinami, takže proto tady navrhuji, abychom hlasovali pro udělení absolutoria. Agentury, tady chci zmínit jenom tři. Nejdříve agenturu pro eh, bezpečnost eh, leteckého letectví. Jak jsme tady už o tom říka, hovořili, já jsem byl, měl trošku obavy uh, ohledně střetu zájmu uh, v rámci správní rady této agentury. A já jsem byl v úzkém kontaktu jak s výkonným ředitelem této agentury, tak s předsedou správní rady. A včera jsem od předsedy správní rady získal informaci, že od té doby, kdy byl přijat etický kodex, který se týkal střetu zájmů, a to se stalo v prosinci loňského roku, tak teď tedy už mají k dispozici většinu podepsaných prohlášení o zájmech ze strany všech členů správní rady. V tuto chvíli tady už tady máme jenom ten logistický problém v tom smyslu, že nemají ještě všechna ta prohlášení, protože mají členů více než stovku, potřebují tady všechny jejich podpisy, ale žádné politické problémy už tady nejsou, takže navrhuji, abychom udělali absolutorium. A ještě další věc, pane předsedo, chci zmínit ještě agenturu pro eh, základní práva a pro životní prostředí. Jak víme, tak oba, obě tyto agentury eh, v tuto chvíli u nich probíhá vyšetřování OLAFu, mimochodem u nás tady také, Stále ještě tady máme šest nedořešených záležitostí v parlamentu, kde probíhá vyšetřování OLAFu. A musím říci, že vyšetřování OLAFu jako takové by nemělo být důvodem pro odložení udělení absolutoria, protože to je jaksi oddělená záležitost, která by neměla ničemu vadit. Pokud jde e, o agenturu pro základní práva, tak včera jsem byl informován o tom, že OLAF uzavřel vyšetřování a nebyla vznesena žádná doporučení, takže to je dobrá zpráva pro tuto agenturu. A pokud jde o agenturu pro životní prostředí, tak jsme získali informace od ředitele OLAFu eh, o, ohledně časového rozvrhu vyšetřování, ne tedy o obsahu. A pokud jde o obsah samotného vyšetřování, tak tam jsem také dostal informace a je mi jasné, že žádné z těch témat z toho vyšetření se netýká eh, roku 2011. A my tady projednáváme udělení absolutoria právě za rok 2011, takže pokud jde o vyšetřování OLAFu, tak tam skutečně se vůbec nejedná o tento konkrétní rok. A ani účetní dvůr, ani samotný interní audit Evropské komise nezjistili nic, co by bylo v rozporu s finančním nařízením. A proto bych chtěl tady apelovat na náš výbor, aby hlasoval pro udělení absolutoria agentuře pro životní prostředí, abychom to tedy neodkládali na podzim letošního roku. Děkuji vám, pane předsedo. A těším se na to dlouhé hlasování. Děkuji. Ja, vielen Dank, Berichterstatter, für die... Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaše doplňující informace. Členové výboru měli dostatek času se tímto tématem zabývat takže mohou hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud souhlasíte, začneme hlasovat. A nejprve budeme hlasovat o bodu 39. Udělení absolutoria pro Artemis asi. A nebo pan předseda se upravuje, asi budeme hlasovat o položce číslo 8. Takže osmička. U osmičky máme několik pozměňovacích návrhů. Já bych nyní začal. Než ale začneme s vlastním hlasováním, chci říct si, budeme hlasovat i elektronicky a tak si to vyzkoušíme. Otestujeme si nyní elektronické hlasování. Zahajuji testovací elektronické hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Okay. Okay. We have, uh, 20... Takže 23 hlasů bylo odevzdáno, je to tak? Now continue item eight. Takže bod číslo 8, odstavec 1, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Bod 6, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 8, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 8. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Číslo 9 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Bod číslo 10, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Ověříme to, prosím. Pozměňovací návrh číslo 10. Hlasujeme. Všichni hlasovali, takže končím hlasování. Zcela jasně přijato. Pozměňovací návrh číslo 11 pro, proti, kdo se zdržel zamítnuto, bod 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď 13. To je tady doplněk, číslo, eh, pozměňovací návrh číslo 13. Ne, ale my jsme tady nepřijeli dva, eh, pozměňovací návrh číslo 12, takže nám to odpadá. Ne, budeme o tom přece jenom hlasovat. Takže pozměňovací návrh číslo 13, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Kdo je proti? A ne, to nám odpadá. Ano, přijeli jsme 13, takže toto nám odpadá, omlouvám se. 14 nám odpadá, děkuji. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro?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 zdrželi se, přijato. Takže 28 nám odpadá, 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme to, prosím. Pozměňovací návrh číslo 30 hlasujeme elektronicky teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to přijato. 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ověříme to dobře. Pozměňovací návrh číslo 32 ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Takže pokračujeme pozměňovacím návrhem 35, protože 34 nám odpadá. Takže 35 pro, proti, Zdrželi se? To si ověříme, prosím. Pozměňovací návrh číslo 35. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Dobře, tady končím hlasování. A je to přijato. 36. Pro. Kdo je pro pozměňovací návrh 36? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. 37 nám odpadá, takže 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, z... přijato. 41, kdo je pro? pro 41 pro, proti. Zdrželi se, ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 41, hlasujeme elektronicky. Číslo 41, prosím. Končím hlasování. EPP má o jeden hlas navíc. Takže se rozhodněte, kdo se svého hlasu vzdá. Tak, teď tady končíme hlasování. A je to přijato. Nyní číslo 42, pozměňující návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 44, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45 pro, proti, kdo se zdržel, to ověříme, prosím. Pozměňovací návrh 45, zahajuji hlasování. Hlasovali již všichni, takže končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 46, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47 pro. Proti. Zdrželi se. Podle mě zamítnuto, ale ne všichni se, jak je vidět, účastnili, takže elektronicky ověříme. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 47. Zahajuji hlasování. Chtěl bych požádat všechny, aby se účastnili hlasování. Končím hlasování v tuto chvíli. Přijato. To nebylo úplně jasné, tady je to 13 pro 12 proti, takže to bylo skutečně nejasné. Pan, pan Geier? Kolega tady ještě neměl kartu, jinak by hlasoval proti. Bohužel. Podívejte, já jsem zatím nezasáhl, protože vždy to bylo více než jeden rozdíl jednoho hlasu, ale není to rozhodující je, takže proto... Dobře, teď je to rozhodující, takže budeme ještě jednou hlasovat. A můžeme mu tady sehnat elektronickou kartu kolegovi, už se na tom pracuje, ano. Takže opakuje hlasování a sečteme to potom. Takže pozměňovací návrh 47, Zopakujeme eh, to elektronicky. Elektronicky 47. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. <laughs> okay. yep, sorry for that. Tak za to se omlouvám. Vlastně. Tak jsem rád, že jsme probudili všechny kolegy a tím to bylo přijato. Amendment 48. 48. Kdo je pro? Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Amendment 50. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. 53, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme? Dobře tedy. Pozměňovací návrh 53. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Ne? Končím hlasování. Pan Ivan, máte už kartu? Ano nebo ne? nemáte. Takže tím pádem je to 13 pro, 13 proti a zamítnuto. 54. 54, kdo je pro? Pozměňovací návrh 54 proti. Kdo se zdržel? Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 59, pro, 58, dobře, můžeme to zkontrolovat, takže pozměňovací návrh 58 eh, ověřujeme elektronicky. Prosím, hlasujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Pane Ivane, vy hlasujete proti, takže je to 13 pro, 13 proti a zamítnuto. Pokračujeme tedy 59, kdo je pro, pozměňovací návrh 59, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, takže ověřujeme elektronicky pozměňovací návrh číslo 59, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 6, 50, 60, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, Není mi to úplně jasné, takže číslo 62 ověřujeme elektronicky, prosím hlasujeme. Pozměňovací návrh 62 hlasujeme, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 63 pro, pozměňovací návrh 63, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 65 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 69 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72 to je jazykový pozměňující návrh, to o tom hlasovat nebudeme, takže 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 74 pro, proti, kdo se zdržel, není mi to jasné, takže číslo 74 hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 77 až 79 nám tím pádem odpadají. Je to tak? Dobře, tedy 80 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 81 pro? Proti? Zdrželi se. Elektronicky ověříme. Pozměňovací návrh 81. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, prosím? Končím hlasování. Ne? Aha, jasně, tedy přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Není mi to jasné, takže prosím ověříme elektronicky pozměňovací návrh 84. Hlasujeme. Končím hlasování. Tak, Jasně přijato. Bohužel nemůžu vidět, eh, kdo je pro a proti, když eh, se neúčastníte hlasování. Takže 85 nyní, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel zamítnuto 86 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 87 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 88, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato 89 pro, proti, zdrželi se, přijato 90 pro, proti, zdrželi se, se přijato 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno 92 pro, proti, zdrželi se, přijato 93 pro, proti, zdrželi se, přijato 94 pro, proti, zdrželi se. Není to zřejmé, takže hlasujeme elektronicky pozměňující návrh 94. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále 95. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato 96 pro, proti, zdrželi se, přijato 97 pro, proti, zdrželi se, přijato 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ale ověříme to raději elektronicky. Pozměňovací návrh 98, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Empl 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Empl 2 pro, Ample, Ample 2. Ne, pořád jsme ještě u pozměňovacích návrhů výboru Ample, výboru pro zaměstnanost. Takže Ample 2, kdo je pro? K proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh výboru pro zaměstnanost číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Empl 3. To je tedy mimo působnost, ale musíme o tom hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Empl 4. Ne, o tom nebudeme hlasovat. To samé platí pro pátý návrh, takže teď výbor pro životní prostředí NV1. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato NV2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dále NV6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Teď pozměňovací návrh. Teď tady máme změnu. Libe 1. Libe 1, o tom hlasujeme. Protože pan zpravodaj tady navrhuje, abychom hlasovali proti. Libě 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále Libe 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Libe 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Také přijato. Dále budeme hlasovat o celém usnesení. Ne, ještě předtím. I nás, prosím. Pozměňovací návrh 80. Já se, já se omlouvám, že reaguji tak pomalu. U 80 jsme hlasovali pro a potom 81, o tom jsme také hlasovali a přijali jsme to, ale to není možné, protože protože odstavec 32. Ale takhle to bylo na mém hlasovacím seznamu, říká pan předseda. Takže 81 nám odpadlo vlastně, když jsme přijali pozměňovací návrh 80. Je to tak? Ano, to je tady důležité toto opravit. Na mém hlasovacím seznamu to nebylo takto označeno, že to má odpadnout. Teď tady se dostáváme k závěrečnému hlasování o celém absolutoriu, o bodu číslo 8 na pořadu jednání, je to tak? Takže provedeme to elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. EKR má o jeden hlas navíc. EKR má o jeden hlas navíc, takže někdo musí hlasování vypadnout. Končím hlasování. A přijato. Okay, we continue. Takže budeme pokračovat bodem 8, tedy pardon, říká pan předseda bodem 9. Osmičku jsme skončili, budeme pokračovat devítkou. Souhlasíte? Cože nefunguje? Eh, kolega Epping vypadl. Pane předsedo, možná si nejste vědom, že pana, paní eh, slečna Andrásen se připojila k naší skupině minulý týden. Takže jsme teď v tom postavení, že máme tři hlasy. Možná, že to bude ten rozhodující jeden z nich. Okay, so we... Dobrá. Opakujeme tedy hlasování, aby nedošlo k chybě. Opakuji závěrečné hlasování k bodu 8. Elektronické hlasování je právě zahájeno k bodu 8. Everybody voted? Všichni? Ono to nefunguje. Příliš jsem se unáhlil. Takže eh, konec hlasování. Dobře. A nyní Pokračujeme bodem 9. Odstavec 1. Identický eh, pozměňovací návrh 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 3 odpada. Elektronické hlasování k, k tomuto bodu. Elektronicky všichni hlasovali. Konec hlasování. Jednoznačně přijato. Nyní budeme pokračovat dál. Potřebujeme ještě závěrečné hlasování. Návrh usnesení žádné pozměňovací návrhy, a musíme elektronicky hlasovat k uz, uzávěrce, takže elektronické hlasování. A nyní končíme. Schváleno. automatic. Okay. This falls. Okay. But we still do the final vote, yeah. and we did. And what is this? And now we go to motion for resolution. Yep. Okay. We continue. Budeme pokračovat návrhem usnesení hlasovat odstavci 8, 7. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 8. Kdo je pro? Proti? se zdržel schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A závěrečné hlasování. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Budeme pokračovat bodem 10. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec. Takže to je plus. Elektronické hlasování. K účetní závěrce hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Návrh usnesení. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Teď je bod 11, pozměňovací návrh 1 a 2 pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Elektronicky hlasujeme k rozhodnutí. K rozhodnutí elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Elektronicky k účetní závěrce hlasujeme. Všichni. Konec hlasování elektronicky k návrhu usnesení. Elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Pod 12. Ano? Zpátky k desítce. Jestliže můj hlasovací seznam je správný, tak návrh rozhodnutí k účetní uzávěrce Měli jsme jenom jeden pozměňovací návrh, hlasovali jsme elektronicky, ale byl tam také pozměňovací návrh, který který prodlužoval, odkládal u závěrky, u závěrky se nemýlím. E, pokud e, budeme hlasovat ve prospěch udělení absolutoria, pak pozměňovací návrh na odklad odpadá a vzhledem k tomu, že byla jasná většina ve prospěch absolutoria, tak to odpadá. A pak to uzavíráme elektronickým hlasováním. Takže k tomu rozhodnutí o účetní, uzávě, k účetní uzávěrce a k návrhu usnesení. Takže můžeme pokračovat dál. A to je bod číslo 12. Hlasovali jsme ve prospěch udělení absolutoria, takže trojka odpada. Už jsme elektronicky hlasovali k absolutoriu, takže teď můžeme hlasovat k návrhu uzávěrky. Tam máme čtyři a pět pozměňovací návrhy. Spravodaj? Nehlasovali jsme ještě k bodu 12. Ještě ne, aha. Dobrá. Ale už jsme hlasovali k pozměňovacímu návrhu 1 a 2. To bylo schváleno. Takže elektronické hlasování k rozhodnutí o udělení absolutoria hlasujeme. Elektronické hlasování je uzavřeno. Schváleno. A nyní návrh účetní uzávěrky, pozměňovací návrh 4 a 5, ne, vlastně to odpadá. Takže elektronické hlasování k účetní uzávěrce eh, je zahájeno, hlasuje se. Všichni odhlasovali a hlasování je uzavřeno. návrh usnesení, tady jsou pozměňovací návrh 7. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 8 a 9 pro, proti, ono je to kompatibilní, ale ne stejné. Takže osmička, kdo je pro, pro, 8, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Prověříme 8. 8 elektronicky. Elektronicky prověříme. Devítka. Kdo je pro devítku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověřme. Všichni, ne, ještě ne. Konec. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jedenáctka odpadá. Pokračujeme dál. Ample 3. Kdo je pro? Kdo je proti? schváleno. Ample 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Ample 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Elektronické hlasování k usnesení, návrh usnesení. Bohužel bez mikrofonu. Pokud chcete, můžeme hlasovat. Takže Kempl 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Dobrá. Elektronicky k celému usnesení hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Nyní bod 13. 1 a 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Trka odpadá, elektronické hlasování k rozhodnutí o udělení absolutoria hlasujeme. Všichni ale se neúčastní. Konec hlasování. Schváleno. Elektronické hlasování. O účetní uzávěrce elektronicky hlasujeme. Elektronické hlasování je uzavřeno. Je to schváleno. Návrh usnesení, kompromisní návrh 1, kde je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 7 až 10 odpadají. A pokračujeme dále jedenáctkou, kde pro pozměňovací návrh jedenáct kde proti se zdržel. Musíme to prověřit elektronicky. Jedenáctka. Všichni odhlasovali. Elektronická prověrka je uzavřena a je to schváleno. A nyní pozměňovací návrh 12. Kdo je pro a kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 15 je pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nebudeme hlasovat k líbe 1 až 3, nebo 1 až 4, ale až líbe 5. Kdo je pro líbe 5? je proti, zdržel schváleno. Nyní se dostáváme k elektronickému hlasování o e, celém usnesení. Hlasujeme. Konec hlasování. Je to schváleno. Pokračujeme e, dalším bodem 14. 1 a 2, je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 3 odpadá elektronické hlasování k rozhodnutí o absolutoriu. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Účetní uzávěrka elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali konec hlasování. Schváleno. Návrh usnesení osmička pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Devět, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Deset, kde pro, Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Prověříme 10. Konec eh, elektronického vyřešení. Jedenáctka. Kde pro? Kde proti? Prověříme elektronicky. Jedenáctka. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 14. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 14. Kdo je proti? Dnes omlouvám. 12. 12. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 14 prověření. Zahájeno. Konec hlasování. Schváleno. 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schválen. 17. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 18. Pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné. Prověříme 18. Pozměňovací návrh 18 elektronicky. Elektronické prověření. Uzavřeno. Schváleno. 19 pro, Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 20 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 21 pro. Proti. Zdrželi se. Ano, 22 pro. Schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. 23 elektronicky. Elektronické hlasování zahájeno. Konec. Unáhlil jsem se opět, takže 24. Kdo je pro 24? A kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 25 pro. Proti zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale prověříme. 25. Kdo je pro? Hlasujeme tedy otevřené, zahájené hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Další odpadá dva, až 27 děláme. Kde pro 27? Proti? kdo se zdržel, schváleno. 28. Tady je rozdělené hlasování první část. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto? Prověříme to? Prověrka první části 28. Stále elektronicky hlasujeme. Všichni už odhlasovali a konec hlasování. Zamítnuto, ano. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Dobrá, co to tady znamená? 29 pokrytá třicítkou. Co to znamená? Aha. Takže 29. Kde je pro 29? Kde je proti? kde se zdržel? Schváleno. Třicítka tím pádem odpada. 31. Kde je pro 31? Kde je proti? Schváleno. 32 odpada. 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo jako se zdržel, schváleno. 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Elektronicky prověříme 35. Všichni už hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. 36, kdo je pro 36? Ne, pardon. Takže bude pro 36, bude proti. Takže 36 elektronicky prověříme. Konec hlasování. Schváleno 37. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel zamítnuto, 38, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno, 39 kdo je pro, eh, proti, zdrželi se schváleno, 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. A hlasujeme. Tran 2. Kdo je pro Tran 2? Kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Elektronické hlasování k usnesení, elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál bodem 15 EBA. Pozměňovací návrh 1 odstavec 1.1. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se elektronické hlasování k návrhu udělení absolutoria hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Elektronické hlasování, včetní uzávěrce, elektronické hlasování je zahájeno. Konec hlasování. Schváleno a pokračujeme dál návrhem usnesení pozněvací návrh 3. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozněvací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Ekon 1 je mimo uh, rozsah působnosti, kde je pro eko 1, je proti, zamítá se. Ekon 7, kde je pro, Ekon 7, je proti, kdo se zdržel, schváleno. Ekon 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Elektronické hlasování k celému návrhu usnesení elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. A je to schváleno. 16. Evropské centrum pro prevenci chorob. Návrh 1, 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme elektronicky. Absolutory zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Účetní závěrka, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pokračujeme návrhem usnesení. Pozněcí návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněcí návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, zkontrolujeme pozměňovací návrh 8 elektronicky, zahoji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A no, bylo to přijato. NV2, to je mimo naši působnost, ale budeme hlasovat, kdo je pro, proti, Drželi se, zamítnuto. NV3, první část je pokrytá, druhá je dodatkem, takže druhý, druhá část bude pro, proti, zdrželi se, přijato. NV7 je pro, proti, zdrželi se, to není úplně jasné, takže to zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. to bylo velmi jasné. A nyní o celém návrhu usnesení elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to přijato. Budeme pokračovat. Bod 17, což je Evropská agentura pro chemické látky 1 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pokračujeme elektronickým hlasováním o účetní závěrce. Zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování. A bylo to přijato. Pokračujeme návrhem usnesení. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to úplně jasné, takže kontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 7. Pozměňovací návrh číslo 7. Kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a bylo to přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 11, pro? proti, zdrželi se přijat. NV3, kdo je pro NV3, kdo je proti, zdrželi se přijato. NV4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Takže NV4, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. NV7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme elektronicky o návrhu usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zcela jasně přijato a nyní můžeme pokračovat bodem číslo 18, Evropská agentura pro životní prostředí. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím elektronické hlasování a bylo to zamítnuto. To tady znamená, že nyní musíme hlasovat o absolutoriu, o odložení. Ti, kdo budou hlasovat pro, jsou pro odložení, ti, kdo hlasují proti, hlasují pro udělení absolutoria, ano? Takže hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže jsme odhlasovali odložení. A teď tedy účetní závěrka. Opět elektronicky o účetní závěrce. Zahajuji hlasování. Electronic vote on the closure of the account. Elektronické hlasování o účetní závěrce bude. In favor of, of closure and who votes, votes in favor is for postponement. The same. Mm. Okay, here we have the same. If you... Tady opět, pokud hlasujete plus, tady pro, tak jste pro odložení, pokud hlasujete proti, tak jste pro udělení schválení účetní závěrky. No, we just take the electronic vote because it's automatically... Yeah. Yeah, yeah I, I, I make it clear. I repeat it. Who is in favor? Kdo je pro, tak je pro to, aby se odložilo schválení účetní závěrky. A kdo bude proti, tak schvaluje účetní závěrku a tímto zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování. 14 je proto, aby se závěrka odložila. Nyní návrh usnesení, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto, ale zkontrolujeme si to, prosím, elektronicky. Kontrolujeme pozměňovací návrh 10, zahajuji elektronické hlasování. Pardon, nikoli desítka, ale devítka. Já se velmi omlouvám, říká vám předseda. Pozměňovací návrh 9 je nyní kontrolován elektronicky. Končím hlasování. A bylo to jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnut. Jedenáctka. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 12. Chcete kontrolu jedenáctky? Zkontrolujeme elektronicky jedenáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Z- proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Není to úplně evidentní, takže zkontrolujeme 13 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 18, pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme pozměňovací návrh 18. Končím hlasování. A bylo to přijato. 19, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to úplně jasné, takže elektronicky hlasujeme o 20. Končím hlasování. Jasně přijato a 21. Dvacet jednička. Kdo je pro dvacet jedničku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. A nyní hlasujeme odděleně o původním textu. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme. Electronic check, second part. Kontrolujeme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijat. nv 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme si nv 2, elektronicky hlasujeme nyní. Hlasovali všichni, končím elektronické hlasování. A bylo to zamítnuto. NV3. Kdo je pro NV3? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. NV4 jde mimo naši působnost, ale hlasujeme o něm, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijato. NV6 pro. Proti. Zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Takže u odstavce 6 jsme uh, přijali číslo 20 od paní Andrásen. Takže jsme ho pozměnili, ten odstavec 6. A pak jsme hlasovali o původním textu. Ale on už byl předtím, bylo, byla schválena změna, takže je to trošku zmatek. Ano, říká pan předseda, u dvacítky jsme hlasovali pro, u 21 ne, ale on to vlastně nemůžeme hlasovat o původním textu, když už byl pozměněn tím schváleným pozměňovacím návrhem. Ano, sekretariát to zkontroloval a to dílčí hlasování by nám bývalo odpadlo jenom v případě, kdybychom schválili pozměňovací návrh 21, ale my jsme ho zamítli. Takže jsme museli hlasovat dílčím způsobem o původním textu a slovičko potential jsme tady vyjmuli z textu a hla, odhla, odhlasovali jsme to valnou většinou. Ano, říká paní Ayala Sender, ale chci říct, že pozměňovacím návrhem číslo 20 jsme ten původní text už pozměnili, takže to je takové zvláštní. Ano, ale, říká pan předseda, ale slovičko potential uh, jaksi nebylo pokryto pozměňovacím návrhem 20. Toho se netýkal pozměňovací návrh 20, takže bylo možné toto slovičko vyškrtnout a o tom jsme hlasovali valnou většinou pro. Sekretariát je si tím zcela jist a proto podle mého názoru je to jasné, že je tady možné, aby většina členů výboru odhlasovala vyškrtnutí tohoto slova. A myslím, že tam byla jasná většina 14 pro a nevím, kolik bylo proti konkrétně. Jané, Pane předsedo, ano, děkuji. Já bych jenom chtěl informovat výbor o tom, že tím, že jsme přijali pozměňovací návrh číslo 14 a 16, tak ty se týkají obsahu šetření OLAFu, a tady riskujeme, tím, že jsme je přijali, to, že přijmeme faktické chyby, že schválíme faktické chyby, protože podle informací, které já jsem jako zpravodaj získal, tak OLAF nevyšetřuje uh, tuto smlouvu ale my jsme to teď tady vlastně vrožili do usnesení. Já nechci konkrétně tady teď hovořit o těchto pozměňovacích návrzích, ale chci varovat kolegy, že když budeme hlasovat pro eh, toto usnesení, tak tam budou faktické chyby, takže já bych chtěl teď apelovat na členy výboru, aby hlasovali proti usnesení. Děkuji, říká pan předseda. To bylo tady doporučení pana zpravodaje. Chce, chcete ještě technickou záležitost, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci jenom nejdřív ze všeho informovat výbor jménem EPP eh, o tom, proč chceme odložit absolutorium. Je to proto, že prostě v tuto chvíli máme příliš mnoho nejasností, hm, pokud jde o stanovisko výkonného ředitele pozici stan- východní, eh, výkonného ředitele. Je tady celá řada věcí, o kterých nemůžeme hovořit tady před výborem. Jak říkal pan zpravodaj, tak skutečně probíhá velké množství práce, jak si za kulisami a chceme si prostě být naprosto jistí, že neudělíme absolutorium agentuře, jejíž pozice v tuto chvíli vlastně je úplně nejasná. A pokud jde o připomínky pana zpravodaje před chviličkou, tak ano, to je taková filozofická diskuze, do které bychom tady vůbec neměli zabřednout. Jestli tím, že přijmeme eh, pozměňovací návrhy, které obsahují text, které se je, který souvisí s eh, šetřením OLAFu, eh, jestli tím něco ovlivníme, to říká vlastně pan zpravodaj, ale ono nás to nikam, tím se ni, nikam nedostaneme, jenom k větším problému, pokud bychom přijali takovouto logiku. Pozměňovací návrhy 14 a 16 obsahují text, který hovoří o produkci videí. Ale to nemá nic společného s tím, že jsme hlasovali proti udělení absolutoria. To jak se nemůžeme směšovat tyto dvě záležitosti. To jsem jenom chtěl říci. Děkuji. Dobře, takže to byla připomínka z vaší strany. Chce ještě nějaká další frakce se vyjádřit k tomuto tématu? Ines? Mm, seguir al señor Gerbrandy en el sentido de que... Ano. Děkuji. Eh, já si myslím, že pokud je tady o ty eh, pozměňovací návrhy 14 a 15, takže OLAF provádí nějaké šetření k něčemu, co je v podstatě chybné, milné, protože víme, že tak či onak, pokud jde o ty body, které byly klíčové, tak jsou tady tyto dva prvky. Je to něco, o čem už víme. Víme, že to není pravda. A já jsem na to už chtěla upozornit, tento bod není mezi body, které byly eh, předloženy. Dobrá, my nyní hlasujeme, tak já dám možnost ještě každé frakci, aby se vyjádřila z procedurálních důvodů. Není to nezbytně nutné, ale v souvislosti s chováním při hlasování, vysvětlováním hlasování to můžeme učinit. Chtějí se ještě některé frakce vyjádřit k hlasování, nebo můžeme pokračovat s hlasováním? Můžeme pokračovat s hlasováním. Ano, vyjasnili jsme si to, takže zahajuji elektronické hlasování a hlasujeme nyní elektronicky o tom usnesení. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže to bylo přijato, 15 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Dobře, takže můžeme přejít k bodu číslo 19. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o absolutoru jako celku. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to přijato. Hlasujeme elektronicky o účetní závěrce. Zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. A bylo to přijato. A není návrh usnesení, si návrh 4, kdo je pro, proti, nezdrželi se. Přijato. si návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Sedmička pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 3 je technická poznámka, o tom nehlasujeme, takže pech 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pech 2 mimo naši působnost, ale hlasujeme, kdo je pro, proti, drželi se zamítnout p 3 pro, proti, drželi se zamítnout. A nyní hlasujeme elektronicky o usnesení jako takovém. Zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování. A bylo to zcela jasně přijato, takže budeme pokračovat v položku číslo 20 a to je EFSA, Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jednička, dvojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasujeme o absolutoriu elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh týkající se účetní závěrky zahajuje hlasování elektronickou cestou. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to přijato. Návrh usnesení, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh číslo 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se. Kriato 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Když je 18 přijata, tak 19 padá, takže 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 20, hlasujeme nyní. Končím elektronické hlasování. A bylo to přijato. 21, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 22 s ústním pozměňovacím návrhem. directly from their position to work in a similar post in industry or related lobby agency or vice versa, an adequate cooling off period should be established and respected for the specific areas of work in order to avoid conflicts of interest. Who is in favor? Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Je-li přijata sedmnáctka, padá 26. Jak pak to bylo se sedmnáctkou? Ano, to jsme přijali, takže 26 padá. 27 pro, proti, zkontrolujeme 27. Elektronicky zahajuji hlasování. Check is closed. Končím elektronickou kontrolu a bylo to přijato. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, takže elektronicky zkontrolujeme 28. Končím hlasování. A bylo to přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme třicítku elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to přijato. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 32. Kdo je pro? 32. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. Zkontrolujeme 32 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Je-li 32 schválena, padá 33, ale 32 jsme zamítli, takže hlasujeme o 33, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to úplně evidentní, takže to zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to přijato. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to úplně jasné, takže elektronicky zkontrolujeme 35. Hlasovali všichni? Ještě ne. Stále můžete hlasovat. Hlasovali jste nyní všichni? Ano, tak uzavírám hlasování. A bylo to zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 37, pro? Proti? Zdrželi se. Není to úplně jasné, někteří se neúčastní, takže zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. 38. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Přijato. NV4 pro, proti, zdrželi se přijat. NV5 pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Stále můžete hlasovat. Nyní končím hlasování. A bylo to přijato. Pokračujeme bodem číslo 21. Evropský institut pro rovnost žen a mužů 1 a 2. Kdo je pro? Pozměňovací návrhy 1 a 2. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Elektronicky hlasujeme o celém udělení absolutoria. Hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasovali již všichni, takže končíme hlasování. Schváleno. Elektronicky hlasujeme o účetní závěrce. Hlasování je otevřeno. Všichni již hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Číslo 7, návrh usnesení, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 Tady máme několik identických pozměňovacích návrhů. Takže 10 a 11 budeme hlasovat společně o pozměňovacích návrzích 10 a 11, protože jsou stejné, identické, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Když jsme přijeli 10 a 11, tak 12, 13 nám odpadají, takže pozměňovací návrhy výboru pro eh, FEM, FEM 3 pro, proti, Zdrželi se přijato. Dále FEM 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. FEM 9 pro. Proti. Zdrželi se přijato. FEM 10 pro. Proti. Zdrželi se přijato. FEM 11 je a mimo naše působnost pro. Proti. Zdrželi se to ověříme elektronicky, takže FEM 11 je to mimo naši působnost. Hlasujeme elektronicky, prosím, nyní. Končím hlasování. Zcela jasně. Zamítnuto. Elektronicky hlasujeme o návrhu usnesení jako takovém. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A můžeme přejít k bodu číslo 22. EIOPA, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Po, pozměňovací návrh číslo 1, to znamená e, odložení udělení absolutoria, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, hlasujeme elektronicky, kdo je pro to, abychom udělili ustan, uh, usnes, pardon, absolutorium, tak hlasuje pro, takže hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Ano, hlasujeme o udělení absolutoria. Takže když chcete udělit absolutorium, hlasujete pro. Je to jasné? Takže končíme hlasování. Přijato. Takže jsme přijali. Eh, a nyní tady hlasování o účetní závěrce. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Dále hlasujeme o e, návrhu usnesení, kdo je pro číslo 3, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, Ekon 1, mimo naši působnost, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Ekon 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 10, to je mimo naši působnost. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato Ekon 13. Kdo je pro? pro proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu. Hlasujeme nyní. Electronic vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Číslo 23. Evropský inovační a technologický institut. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Elektronicky hlasujeme. Prosím nyní. Končím hlasování. Přijato. Nyní elektronicky hlasujeme o účetní závěrce. Prosím, hlasujeme nyní. Hlasovali již všichni. Končím tedy hlasování. Přijato. Návrh usnesení hlasujeme opět elektronicky, prosím nyní. Končím hlasování. Přijato. Můžeme přejít k bodu číslo 24, Evropská agentura pro léčivé přípravky. Pozměňovací návrhy 1 a 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Elektronicky hlasujeme o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Účetní závěrka, hlasujeme elektronicky. Prosím nyní. Hlasovali již všichni, takže končím hlasování. A přijato. Dále hlasujeme o návrhu usnesení. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9, pro? Proti, zdrželi se. To ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 9, hlasujeme elektronicky nyní. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. 15 proti 13 pro 10. Pro, kdo je pro, prosím? Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 10? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 11? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13? Pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Takže pozměňovací návrh 13 ověřujeme elektronicky. Hlasovat můžete nyní. Hlasovali všichni, končím tedy hlasování. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Není to zcela zřejmé, takže ověříme elektronicky pozměňovací návrh číslo 16. Hlasujeme prosím teď.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 zdrželi se, přijato. Envy 2, je to mimo naše působnost, musíme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 10, jako doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme o návrhu usnesení jako takovém. Elektronicky prosím nyní. No končím hlasování. Přijato. Dále 25, bod číslo 25. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Pozměňovací návrhy 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Elektronicky hlasujeme nyní o návrhu jako takovém. Hlasujeme, prosím, nyní. Všichni již hlasovali, končím tedy hlasování. Přijato. Účetní závěrka, hlasujeme opět elektronicky, prosím, nyní.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 Kdo je proti? Se zdržel přijato. 12 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 13 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Teď Libe 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní tady hlasujeme o usnesení jako takovém. Elektronicky hlasujeme, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali již všichni. Končím tady hlasování. Přijato. Bod číslo 26 na pořadu jednání, který se týká Evropské agentury pro námořní bezpečnost EMSA. 1 a 2, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Elektronicky nyní budeme hlasovat o absolutoriu, takže prosím, hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím tady hlasování. Přijato. Elektronicky nyní hlasujeme o rozhodnutí o účetní závěrce. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Dále návrh usnesení, pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 9 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10 pro? Proti? zdrželi se, ověříme to elektronicky, není to úplně jasné. Končím hlasování. Přijato. Tím pádem nám odpadá číslo 11 a hlasujeme o trán 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 4, je to mimo naši působnost pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 6, opět mimo naši působnost pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní elektronicky hlasujeme o celém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Everybody voted. Voted. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Dále bod číslo 27. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ENISA. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Elektronicky hlasujeme o návrhu jako takovém. Prosím, hlasujeme nyní. Či hlasovali již všichni? Končím hlasování. Přijato. Elektronicky nyní hlasujeme o účetní závěrce. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh usnesení. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Elektronicky hlasujeme o návrhu naří, uh, usnesení pardon, jako takovém. Zahajuji hlasování. Electronic vote is... Končím hlasování. Přijato. Dále bod číslo 28, Evropská agentura pro železnice, pozměňovací návrhy 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Elektronicky nyní hlasujeme o celém návrhu. Hlasujeme prosím nyní. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Účetní závěrka hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále návrh usnesení, pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh 7? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 8 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Tran 2, mimo naší působnost, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, říká pan předseda. Tran 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako takovém. Elektronicky můžeme prosím hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Nyní přecházíme k bodu číslo 29 na pořadu jednání. Jedná se o Evropský orgán pro cené papíry a trhy ESMA. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 1? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Elektronicky nyní hlasujeme o celém návrhu. Zahajuji prosím hlasování. Everybody voted, voted. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Nyní elektronicky hlasujeme o účetní závěrce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh usnesení. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Ekon 1. Je to mimo naše působnost pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ekon 10, opět mimo naši působnost. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ekon 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pokračujeme bodem 30. To je Evropská nadace odborného vzdělávání. ETF. Pozměňovací návrh 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní účetní závěrka, hlasujeme opět elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh usnesení. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Empl 2. Mimo naše působnost. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, bylo 3 opět mimo působnost pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu usnesení. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. Pokračujeme bodem číslo 31. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pozměňovací návrh 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Elektronicky nyní hlasujeme o celém tomto textu. Prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní účetní závěrka. Hlasujeme opět elektronicky. Prosím, hlasování zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Dále návrh usnesení. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 7. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to zcela zřejmé, takže ověřujeme elektronicky pozměňovací návrh číslo 9. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. Přijato. Empl 1, je to mimo působnost, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Ample 6, opět mimo půl. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako takovém, hlasujeme prosím elektronicky, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní bod číslo 32 na pořadu jednání. Zásobovací agentura Euratomu. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Elektronicky hlasujeme o rozhodnutí jako takovém. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Elektronicky hlasujeme o účetní závěrce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato. Návrh usnesení. Hlasujeme elektronicky. Prosím, nyní můžete hlasovat. Všichni již hlasovali, končím hlasování. Přijato. Dále bod číslo 33 na pořadu jednání. Jedná se o Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek. To je dobré téma pro naše práce ve výboru. Pracovní a životní podmínky, žádná přestávka při hlasování. Všichni jste ještě pořád čerství. Tak, pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Hlasujeme elektronicky. Prosím, můžete nyní. Končím hlasování. Přijato. Účetní závěrka, opět hlasujeme elektronicky, můžete prosím hlasovat. Všichni již hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Dále návrh usnesení. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže to ověříme elektronicky. Prosím, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Číslo čtyři pro, proti, Strželi se. Opět to nebylo úplně jasné. Prosím, abyste se účastnili všichni. Muž... Nyní to ověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zcela jasně přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Opět mi to není zcela jasné. Myslím si, že to je asi přijato, ale raději ověříme elektronicky, takže prosím hlasujeme nyní. Pozměňovací návrh číslo 5, hlasujeme o něm elektronicky. Nyní končím hlasování. Zcela jasně přijato, dobře tady. Empl 1 je to mimo působnost, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Empl 2 opět mimo působnost pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh usnesení jako takový hlasujeme elektronicky nyní. Končím hlasování. Přijato. Dále bod číslo 34, pozměňovací návrhy číslo 1 a 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel to Elektronicky hlasujeme, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato, teď účetní závěrka, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Dále návrh usnesení, pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10 pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to zcela zřejmé. Ověříme to elektronicky. Hlasujeme prosím o pozměňovacím návrhu číslo 10. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Dva, 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 13. Pro. Proti zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme to. Dobře, tady ověříme pozměňovací návrh číslo 14. Můžete prosím hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Dále máme na pořadu pozměňovací návrh Libe 5 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 6 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 8, je to mimo působnost, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hlasujeme o celém usnesení. Můžete hlasovat elektronicky, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Bod číslo 35, Europol. 1 a 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Elektronicky prosím hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Elektronicky hlasujeme o účetní závěrce nyní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále návrh usnesení. Pozměňovací návrh 7 je stažen, stejně jako 8. Ano. Ten je tady stažen, takže budeme hlasovat odděleně o odstavci číslo jedna. Je to tak? Dobře. Takže hlasujeme zvlášť o odstavci číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je pro odstavec jedna? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Je to tak? Dobře, raději ověříme elektronicky. Ano, hlasujeme tedy zvlášť o tomto odstavci. Hlasovali již všichni, prosím? Končím hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13 nám odpadá protože jsme přijali návrh číslo 10, je to tak, takže pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 15 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky to ověříme, protože téměř nikdo se neúčastnil hlasování. Pozměňovací návrh číslo 15, prosím, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 16. Čtrnáct jsme přijali. Pozměňovací návrh číslo 14 byl přijat, říká pan předseda. Ale pokud to chcete ověřit, tak to můžeme samozřejmě ověřit. Dobře, takže ověřujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 14. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh číslo 14. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Mně to připadalo jasné, ale samozřejmě, když potom zkontrolujeme hlasování elektronické, je to ještě jasnější. Nyní tedy 16. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 16, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to raději elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 16. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 17. Tam máme ústní pozměňovací návrh. Kdo ho předložil? Pan Savame. Prosím, ano, děkuji, pane předsedo. Ústní pozměňovací návrh v tomto znění. Je to k 17. Že tady podle eh, účetního dvora eh, je tam zjištění, že tady by bylo možné eh, průhlednit tyto postupy, také pokud jde o náborové postupy a jsme toho názoru, že některá ustanovení e, nařízení o zaměstnancích mohou představovat podstatnou administrativní zátěž a ten zbytek bychom vyškrtli. Má někdo nějaké připomínky nebo námetky proti ústním pozměňovacím návrhu? Ne tedy, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 17. Kdo je pro? včetně ústního pozměňovacího návrhu, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 18. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19. Pro, Dobře, ověříme pozměňovací návrh číslo 18, říká pan předseda. Hlasujeme elektronicky pozměňovací návrh číslo 18. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro,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 účast není nejvyšší, takže prosím, ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu Libe 7. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď hlasujeme elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Everybody voted. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Item 36. European Union. Dále 36. Jedná se o agenturu Evropské unie pro základní práva. Jedná dva, kde je pro? Against. Proti, zdrželi se. Přijato. Vote. Vote is open. Zahajujeme hlasování. Všichni. Konec hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Elektronické hlasování u závěrce hlasujeme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kde je pro? Kde je proti? Prověříme. 8. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Devítka prověříme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Pokud 9 je schváleno, tak 10 až 11 odpadají. Pokračujeme 12. Kdo je pro 12? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. 12. Ověříme elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. 12 je schváleno, 13, 14 odpadají. Pokračujeme 15, kde je pro 15. Kdo je proti? Kdo zdržel? Schváleno. 16, kdo je pro 16, kdo je proti, kdo zdržel schváleno 17, kde pro 17, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. 18, kdo je pro 18, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 19 rozdělené hlasování s pravodajem první část, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Druhá část, kdo je pro druhou část? Kdo je proti druhé části? Kdo se zdržel? Není to jasné. Elektronicky ověříme druhou část. Elektronická prověrka je otevřena. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. 20. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 21 odpada. 22 je proti, se zdržel, zamítá se. 23, kdo se zdržel, schváleno. 24, kde je pro, 24, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno. Hlasujeme o celém usnesení elektronické hlasování zahájeno. Všichni hlasovali, konec hlasování. Je to schváleno. A pokračujeme dál. 37. Frontex. 1, 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Elektronické hlasování. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování to schváleno. Elektronické hlasování o účetní uzávěrce. Elektronické hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme sedmičkou, kde je pro, kde je proti. Schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Devět, kde je pro, kde proti, že se zdržel zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se elektronické prověření. K desíce zahajeme hlasování, konec, schváleno. 11, kde pro, kde proti, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Elektronicky prověříme. Všichni hlasovali.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 kdo se zdržel, zamítá se. Usnesení jako celek elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme bodem 38. GNSS, GSA. 1 a 2, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno elektronické hlasování zahájeno. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Konec elektronické hlasování. Konec hlasování. Schváleno, pokračujeme Dál navrhem usnesení 7, kde je pro, kde je proti. Zamítnuto. Celé usnesení elektronickým hlasováním hlasujeme. Elektronické hlasování je uzavřeno. Schváleno. Děkuji vám. Pokračujeme dál. A to jsou European Joint Undertakings. čili Evropské společné podniky. 2011 Artemis uh, počítačové systémy, pozměňovací návrh 1 a 2, pardon, ne, 1, 3, 5 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Elektronické hlasování. Hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Uzavření, eh, uzávěrka hlasujeme Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál navrhem usnesení 9. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. 12 elektronicky prověříme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítno to. Nyní jedenáct. Pro. Proti. Zdrželi se. Není to jasné? Prověříme jedenáct. Všichni hlasovali. Konec hlasování je to schváleno. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Žádá komise, aby informovala orgán o právnosti této situace, jak co nejdříve. Kdo je pro tento změněný pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel schváleno? Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno celé usnesení elektronickým hlasováním. Všichni konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál. Clean Sky United Environment 1, 3, 5 jsou identické, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. Elektronické hlasování hlasujeme. Všichni již hlasovali, konec hlasování. Je to schváleno. Elektronické hlasování k účetní uzávěrce. Hlasujeme. Všichni již hlasovali. Konec je to schváleno. Návrh usnesení 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Elektronické hlasování usnesení hlasujeme. Konec hlasování. Je to schváleno. Nějak numerický integrátor computer. 1, 4, 5 jsou identické, kdo proti, zdrželi se schváleno, elektronické hlasování, hlasujeme. Všichni, konec hlasování. Je to schváleno. Elektronické hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Je to schváleno usnesení 6 a 8 jsou identické. Kdo je pro 6 a 8? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nejsou identické. Zpravodaj, prosím. Ano, k usnesení. Začínáme devítkou. Na další stránce. Aha, tak to se omlouvám. po třech hodinách. Koncentrace už tedy jsou trošku problémy, takže začínám polem Rubikem. Devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to schváleno, děkuji vám. A nyní Garbendy číslo 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno 11, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 13, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. 12, kde pro, kde proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje žádá komise, aby informovala orgánu právnosti této situace co nejdřív, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Rubik 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Inesa Sender 15 je pro, proti, kdo se zdržel elektronicky o celém usnesení. Schváleno. Pokračujeme dál. Fuel cells and hydrogen fuel cells. 1, 3, 5 jsou identické, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno. Elektronické hlasování. Všichni, konec hlasování. Schváleno. K uzavření účtu elektronické hlasování, k uzávěrce. Konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál. Usnesení. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Prověříme devítku. Je to blokové hlasování? Ne. Kdo je proti tomu, aby to bylo blokové hlasování? Čili 9 až 11. 9 až 11 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Elektronické hlasování, hlasujeme do celém usnesení. Konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál. Iniciativa o inovativních eh, léčivech IMI. 1, 4, 5, identické, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Elektronické hlasování. Nefunguje to? Ne, teď, teď už to funguje. Bylo to příliš rychle. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Schváleno. E, účetní závěrka elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Pokračujeme dále usnesením pozněvací návrh 9. Všichni souhlasí, aby to bylo blokové hlasování 9 až 15. Dobrá. Kdo je pro 9 až 15 bloku, kde proti, kdo se zdržel? Schváleno. Elektronické hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Dobrá. ITER. Kdo 1, 3, kdo pro, proti, zdrž, schváleno, elektronické hlasování. Konec. Schváleno. Ušetní uzavěrka, elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Pokračujeme pozněvacím návrhem 9 pro, proti. Zdrželi se, nebylo to jasné, kdo byl pro, kdo byl proti. Elektronické hlasování k devíce. Zavřeno. Zamítnuto. 10, kde pro, kde proti, kde se zdržel, schváleno. 11 je pro, je proti, zdrželi se schváleno elektronické hlasování. Elektronické hlasování je uzavřeno, schváleno a pokračujeme. Cezar 1 a 2 jsou identické, kde pro, kde proti. Schvál, schváleno elektronické hlasování. Elektronické hlasování je uzavřeno. To schváleno, pokračujeme uzavřením ústů. Elektronické hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. A pokračujeme dál usnesením. Tran Tran. Tran 3, kde pro, kde proti, kdo se zdržel schváleno. Tran 2, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 7, kde pro, proti, schváleno celé usnesení. Plus nebo minus, takže otevřené hlasování. One question uh, to the... Tu jedna otázka na výbor. Musíme nejprve ukončit hlasování. Je to schváleno jasnou většinou. Měli bychom se rozhodnout, co dělat, protože minister dorazil a čeká. Takže doporučuji, abychom odložili další hlasování o dalších institucích na odpoledne? Ne? Tak budeme pokračovat. Budeme pokračovat. Návrh rozhodnutí o absolutoriu pro Evropskou radu. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro pozměňovací návrh 1? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 2 a 3. Kdo je pro? 2 a 4. Kdo je pro 2 a 4? Kdo je proti? Teď elektronické hlasování. Schváleno. Pět, kdo je pro. Pozměňovací návrh pět, kdo je pro. Kdo je proti. Schváleno. Šest, kdo je pro. Kdo je proti. to se zdržel. Schváleno. Sedm, kdo je pro. Kdo je proti. Kdo se zdržel. Zamítá. Prověříme sedmičku. Konec. Zamítá se. Osm, kde je pro osmičku, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Devět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Deset, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Deset, tedy pardon, jedenáct, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme. 17 prověříme elektronicky. Konec. A zamítá se 18, kde je pro, kde je proti. To se zdržel schváleno. 19, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel schváleno. 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 22, kdo je pro, kdo se proti, kdo se zdržel, schváleno. 21, kdo je pro, odpada. 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Rozdělené hlasování a skupina EPP, kolega Kalfin. Já bych chtěl stáhnout eh, tento pozměňovací návrh. Chtěl bych stáhnout 24. Dobrá. 24 stažena, 25. Kde pro? Pro, pro 25. Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 26. Kdo je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 27, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno. 28, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Usnesení ve smyslu změn hlasujeme elektronicky. Elektronické hlasování uzavřeno. Schváleno. Pokračujeme dále. Evropskou službou pro vnější činnost, pozměňovací návrh 1, kdo je pro jedničku, kdo je proti. Zamítnuto. Elektronické hlasování je zahájeno. Není tady žádný, žádný, není tu žádná uzávěrka. Elektronické hlasování uzavřeno. A je to schváleno. Dva, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Jedna a FED, to je ošetřeno dvojkou. Musíme o tom ale hlasovat. A dvojka byla zamítnuta. Musím hlasovat o jednička k afetu. Jedna afetu je pro, kde je proti. Zdržel elektronicky prověříme jedna afet. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Tři, kde pro, kde pro trojku, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno. Čtyři, kdo je pro, je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh 1. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 2 je pokryto. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 10 a 12 s novým textem. Kdo je pro? kde proti, kdo se zdržel schváleno. 11, kde pro, kde proti, kdo se zdržel schváleno. 13, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Elektronicky prověříme 13. Konec hlasování. Zamítnuto. 14 pro, kde je proti, kdo se zdržel. Elektronicky prověříme. Hlasujeme. Všichni už hlasovali. Konec, schváleno. Šestafet je pro, je proti, kdo se zdržel, schváleno. 15, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Není to jasné. Můžeme to ještě zopakovat. Kdo je pro pozměňovací návrh 15? Prosím, zvedněte ruku k 15. Ano, je to jasné, schváleno. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Tři, kdo je pro, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, Kdo kde proti, kdo se zdržel schváleno. 4, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 20, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Elektronicky prověříme 21. Zahajujeme elektronické prověření. Konec. Je to schváleno. 22 pro. Proti. Se zdrželo schváleno. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 25 pro proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 je stažen. 28 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, elektronicky prověříme. Konec. Je to schváleno. Další odpadají pozměňovací návrh 5 a fetu, kde pro, proti, drželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. 32 elektronické hlasování. Hlasujeme. Konec elektronického hlasování. Je to zamítnuto. 33 Můžeme 33 až 38 unblock, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, elektronicky unblock. Konec hlasování. Zamítnuto. 39, kde pro, 39. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30, 42, kde pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. 42, kdo je proti, konec hlasování. Amendment 40. 40. Kdo je pro? Nebyl vidět výsledek. Tak. Takže 40 byla zamítnutá, ne, 42 byla zamítnuta. Ale já chci hlasovat nyní o 40, takže kdo je pro 40, kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme pozměňovací návrh 40. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti. Není to jasně vidět, takže elektronicky hlasujeme o 43. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. AFET 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Není to jasně vidět, takže hlasujeme elektronicky o kompromisu číslo 3. Končím elektronické hlasování. Bylo to přijato. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Kompromisní návrh 4, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. A zapomněl jsem na pozměňovací návrh 48, takže se vracíme ke 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. to Pokračujeme. Chcete zkontrolovat 48. Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme 52 elektronicky.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 Končím elektronické hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 12 AFET, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasně vidět, takže 12 elektronicky. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kompromisní návrh 6, proti, zdrželi se. Není to jasně vidět. Tak prosím vás, kompromis číslo 6, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to jasně přijato. Um, pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 63 pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 64. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66 pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky 66. Zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování a bylo to zamítnuto. 67, kde pro, proti, zdrželi se, je to přijato. 68, kde pro, proti, zdrželi se. Není to jasně vidět, takže zkontrolujeme 68 elektronicky. on for this afternoon. Yeah, about to 30 minut. Okay, vote is closed. Končím hlasování. Bylo to přijato. 68. Ne, 69. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 70. Proti. Drželi se. Přijato. 71 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 73 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 74 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 75 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijat. O celku hlasujeme elektronicky nyní. Končím hlasování. A prosím vás, nemůžeme nechat rumunského ministra, kterého jsme sem pozvali, nemůžeme ho nechat čekat. Takže máme dvě možnosti. Buď budeme hlasovat s tím, aby on se vrátil ve tři hodiny odpoledne, a nebo nyní mu dáme možnost, aby k nám promluvil a odložíme zbytek hlasování na odpoledne. Takže bychom si to odhlasovali. Kdo je pro to, abychom odložili hlasování? Ale vždyť je to otázka zdvořilosti. My jsme pozvali hosta na určitou hodinu, takže ho v tu hodinu také přijmeme. Ano. Je to otázka zdvořilosti, když někoho pozvete, ale pan ministr je ochoten se také vrátit ve tři odpoledne a může o tom rozhodnout parlament. Takže já bych o tom nyní nechal hlasovat, kdo je proto, abychom odložili hlasování na odpoledne a nyní k nám pozvali pana ministra. Takže budeme hlasovat potom zase až ve tři odpoledne. Takže kdo je proto, abychom nyní přestali hlasovat? Kdo je proti odložení hlasování na odpoledne? Elektronicky zkontrolujeme. Kdo je proto, abychom odložili hlasování na odpoledne? Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Takže ve tři hodiny sem pozveme pana ministra. uh, Oh, okay. Sorry, sorry, sorry. Please stay. We have the we have the meeting room. Já se omlouvám. My máme tuto zasedací místnost rezervovanou až od 16 hodin. Takže myslím, že už nám zbývá jediná možnost, a sice pozvat pana ministra nyní a ve 4 hodiny odpoledne znovu hlasovat. V 16 hodin totiž už pan ministr nebude k dispozici. Jasně řekl, že jediné další volné okonko, okénko má od 15 do 15.30, takže pokud si chcete vyslechnout pana ministra, a my jsme ho sem pozvali, tak bychom to měli udělat nyní a odložit další hlasování na 16 hodin. To je tedy změna. Prosím, kdo je proto, abychom tady skutečně odložili hlasování na 16 hodin? Kdo je proti tomu? Jasná většina tady. Takže pana ministra se sem pozveme nyní. Já vám všem děkuji. A po kratěučké přestávce zde tedy přivítáme rumunského ministra. Děkuji vám. Okay. Dear colleagues, uh, let... Vážení kolegové, vážené kolegyně, budeme pokračovat. Já bych tady chtěl přivítat pana ministra eh, Rumunské republiky, pana Eugena Teodoroviče. Doufám, že jsem eh, jméno příliš neskomolil protože při udělování absolutoria byly identifikovány tři země, u kterých byly identifikovány slabiny. Česká republika, Italska, Itálie a Rumunsko konkrétně. Byly tam slabiny v procesech, které se tam používají a proto jsme pozvali představitelé těchto republik, aby s námi pohovořili českého náměstka Eh, ministra financí, eh, pana Matěj, jsme si vyslechli 27.2. a eh, Setkání s rumunským ministrem jsme museli odložit vzhledem k tomu, že v prosinci 2012 tady došlo k volbám v Rumunsku. Nyní tady je nám ctí, že můžeme přivítat pana ministra a že je ochoten zodpovědět naše otázky tady ve výboru KONT, takže já bych vás tady chtěl přivítat. My jsme se trošku spozdili, protože jsme hlasovali, ale nyní tady budeme věnovat eh, čas vám. A na začátek bych vám chtěl dát několik minut na to, abyste uvedl. Víte, jaké jsou výsledky toho šetření, co tady zjistila komise. Vy jste se také přečetli naše usnesení k absolutoriu a my tady se skutečně těšíme na to, až nám sdělíte, jaké kroky a jaké závěry vyvodila rumunská vláda z těchto závěrů. Takže vítejte ještě jednou v našem výboru. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, já bych chtěl stručně prezentovat ty, ta opatření, které, ke kterým jsme přikro, přikročili, abychom posílili kontrolně dohledové eh, mechanizmy, pokud jde o evropské fondy. Od roku 2012 Rumunsko přijalo kroky, eh, pro napravení těchto slabin a to především pokud jde o zadávání veřejných zakázek eh, u projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU byla eh, přijata opatření, která měla vyjasnit a zjednodušit úkoly a zodpovědnosti jednotlivých struktur, které se zapojují do hodnocení veřejných zakázek. Národní eh, orgány, které jsou zodpovědné za toto a které jsou zodpovědné za dohledy, nad veřejnými zakázkami a jejich ověřováním. Všechno toto, všechny tyto orgány byly tady zapojeny do mezinárodních eh, kontrolních postupů. A toto všechno bude prověřováno audit, auditory. Řídící orgány pro eh, ověřování veřejných zakázek, to všechno bylo začleněno do eh, obecných postupů pro dohled a mechanismy pro meziinstitucionální spolupráci mezi řídícími orgány a národními orgány pro eh, ověřování zadávání veřejných zakázek. Toto všechno jsme posílili a také jsme vynaložili velké úsilí na to, abychom eh, tedy zajistili, že budeme mít ověřování, které je více zaměřené na cíl, jak eh, tedy v rámci ex ante, tak v rámci kontrol na úrovni řídicích orgánů, zadávací dokumentace, pokud například o sektor dopravy a vodohospodářské práce, to jsme všechno eh, sladili a dále jsme standardizovali tuto eh, zadávací, doka- eh, zadávací dokumentaci pro projekty v jiných oblastech. Navíc rumunské úřady provedly kontroly těchto postupů a také ověřili veškeré náklady, které už byly nárokovány u evropských orgánů rumunské orgány tady také akceptovaly veškeré eh, paušální korekce, které Evropská komise navrhla. Chtěl bych vás informovat o tom, že už vidíme zlepšení eh, následkem těchto opatření. To, k tomu už také došel Evropský auditní orgán, tedy rumunský auditní orgán, pardon, pardon. A Rumunsko také v souladu s návrhem komise eh, opravila veškeré nárokované výdaje před říjnem 2011, u projektů před říjnem 2011. U těchto projektů a programů, u kterých komise eh, navrhla paušální korekce, Rumunsko také tyto korekce akceptovalo. A navíc, kromě toho, že jsme se zaměřili na zadávání veřejných zakázek, jsme se zaměřili také na téma konfliktu střetu zájmů. A to systematickým způsobem. Rumunské zákony v tuto chvíli mají ustanovení, rozsáhla ustanovení, která regulují jak definici, tak boj proti střetu zájmu a také obsahují sankce střetu zájmu. A v předchozím roce jsme tedy podnikli další kroky, abychom dokázali, že skutečně chceme zajistit, že eh, legislativní rámec se bude plně implementovat, a to jak na eh, procedurální, tak na operační úrovni. Eh, zavedli jsme mechanismus pro ověřování ex post, který bude ještě implementován v budoucnosti, protože my jsme eh, také eh, toto diskutovali ještě s Evropskou komisí a stále ještě musíme některá opatření provést. A to na úrovni všech operačních programů. A to proto, abychom byli schopni správně identifikovat veškeré možné případy hrozícího střetu zájmu. A veškeré kontroly u řídicích orgánů se budou zaměřovat také specificky na otázku jak podvodu, tak střetu zájmů. Řídící orgány eh, podepsaly protokoly s Mezinárodním úřadem, který je za toto zodpovědný. A teď tedy mají k dispozici nástroje, které jim um-, umožní provádět vlastní kontroly a využívat svých specifických kompetencí. A umožní jim to tedy podrobnější kontroly konkrétně zaměřené na možné střety zájmu. Pokud jde o podezření z podvodu nebo střetu zájmu, tak tam budou přijata příslušná opatření tak, aby příslušné orgány na vnitrostátní úrovni, především Národní agentura pro integritu, byla schopná toto kontrolovat. Byly podepsány také meziinstitucionální dohody. To samé se týká boje proti podvodům. Navíc v souladu s národní legislativou Navíc tedy v souladu s národní legislativou certifikační orgán v, ve výkazech o výdajích nezahrnuje výdaje vyplacené eh, konečným příjemcům, které, eh, na kterých ulpělo nějaké podezření. To znamená, eh, všechno je vykázáno až poté, co je naprosto jasné, že všechno v pořádku. Řídící orgán navíc má možnost spustit předběžná opatření a to dokud tady nejsou dokončena příslušná šetření. Navíc jsme chtěli posílit uh, předcházení střetu zájmu ve veřejných orgánech a to také prostřednictvím kontrol ex ante před podpisem smluv. všechny informace o tom, co jsme učinili, které kroky jsme učinili, eh, jsme zaslali komisi. V únoru jsme vyslali dopisy, které se týkaly všech operačních programů a v tuto chvíli tady komise provádí hodnocení těchto našich kroků. Pokud jde o roli informací eh, na všech úrovních, pokud jde tady o boj proti střetu zájmu, tak jsme tady i zavedli příslušná školení a informační akce na úrovni tedy zaměstnanců veřejných orgánů a také u konečných příjemců. A v tuto chvíli tedy jsme odezdali Evropské komisi zprávu, konkrétně v únoru, ohledně veškerých dalších aktivit, které jsme učinili na základě dopisu Evropské komise. A to tedy jak horizontální opatření, tak specificky pro jednotlivé programy. A komise tady vyhodnotí eh, tyto kroky a chceme tady zajistit samozřejmě, aby veškeré kroky byly přijímány včas. Hlavním cílem naší vlády je zajistit správné, správnou implementaci těchto nástrojů a chceme samozřejmě zajistit uh, transparentnost a řádné finanční řízení tak, abychom nespochybňovali zodpovědnost a spolehlivost těchto našich kontrolních systémů. Evropské eh, fondy tuto chvíli budou monitorovány, budeme skutečně spolupracovat úzce s řídícími orgány jednotlivých operačních programů, tak abychom zajistili, že skutečně řídící systém pro evropské fondy u nás bude fungovat řádně. My jsme o tom dnes hovořili i s kolegy v Evropské komisi, tak abychom jim poskytli ještě dodatečné informace a doufáme, že na základě toho se nám eh, podaří vyřešit všechny otázky u těch programů, které stále ještě jsou blokovány v tuto chvíli. Děkuji mnohokrát a samozřejmě velice rád odpovím na jakékoliv další dotazy z vaší strany. Děkujeme vám, pane ministře, velice za váš výklad. Ano, velice nás eh, zajímá, jak rumunská vláda reaguje eh, na naše návrhy, jak je realizuje. A také bychom se rádi dozvěděli tedy, co eh, už udělala rumunská vláda se našimi návrhy, protože v minulosti existovaly určité problémy s čerpáním prostředků, ale také eh, s dodržováním zadání a bylo by možná i dobré, kdybychom váš projev mohli dostat písemně, tak abychom mohli dali dát také našim poslancům k dispozici. Nyní má slovo pan Gajer a potom hlásí paní Gresle. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, pane ministře. Děkuji vám za to, že jste dnes přišel mezi nás, že jste zde k dispozici, abyste k nám s námi diskutoval. Byl jste pozván na základě mojí iniciativy, protože já jsem zpravodajem pro absolutorium rozpočtu komise za rok 2011. E, v minulém roce jsme začali jednat přímo s národními vládami, hledat s nimi společný přímý dialog, protože býváme často konfrontováni s tím, že když je to řízení rozdělené, sdílené, tak eh, to znamená velké výzvy pro vlády jednotlivých členských států, když řeší otázku nakládání s eh, penězi evropských daňových poplatníků a k těm patří také Rumunie. Eh, tedy to, aby s těmi vlády zacházely uspokojivým způsobem. A my bychom rádi odešlo té situace, kdy se zde parlamentu říká, že za eh, dopady čerpání rozpočtu EU nese zodpovědnost komise, když všichni, co tu jsme, víme, že ty problémy je třeba řešit přímo od základů a je třeba úzká spolupráce s členskými státy. My jsme se zaměřili zvláště na regionální fondy, protože z nich proudí velké částky zpět do členských států a zatímco klesá chybovost při čerpání prostředků v regionálních eh, fondech, tak v některých zemích eh, bohužel ta chybovost je nadále ještě znepokojivě vysoká a mezi těmito zeměmi bylo bohužel v roce 2011 i Rumunsko. Velice mě těší, že jste zareagoval na naše pozvání, že jste přijel mezi nás, protože ono to zrovna není milé se k to tématu scházet s eh, evropský, poslanci Evropského parlamentu, proto si velmi vážíme toho, že jste sem přijel a velmi se omlouvám eh, po té, co se omluvil i náš předseda, že jste musel chvíli čekat, protože se poněkud protáhlo naše hlasování. Takže vám opravdu velice děkuji za to, že jste sem k nám přijel. Vy jste mluvil o celé řadě opatření, jež Rumunsko přijalo k tomu, aby odstranilo nebo omezilo ty problémy, které byly konstatovány v souvislosti s rokem 2011. V Německu se říká, že vlády se mění, ale úředníci zůstávají. A já ve svém regionu znám celou řadu úředníků, kteří říkají, vlastně to úplně jedno, kdo je můj ministr. Ale to říkám jenom tak žertem. Samozřejmě vláda nese formální zodpovědnost, ale jde o systémy, o administrativní systémy. Ty musíme oslovit a tyto systémy se musí z chyb poučit. Vy jste informoval o tom, co všechno jste podnikli. Já jsem před naším setkáním také kontaktoval komisi a e, probírali jsme to, jak oni hodnotí další kroky. Z toho, co tu vidím, si myslím, že mohu vyvodit to, že zatím ještě stále poněkud čekáme na úspěch. To tedy znamená, že komise ještě nevidí přímé dopady těch opatření, o nich jste hovořil. Proto bych se vás rád zeptal, v souvislosti s těmi opatřeními, která jste zmiňoval, je jasné, že ta opatření potřebují svůj čas, že eh, ten problémy nevyřešíte jedním škrtnutím e, tušky, ale máte možná nějaké odhady nebo očekávání, kdy můžeme eh, počítat s tím, že se situace zlepší? Děkuji. Ano, děkuji. Chcete zareagovat přímo nebo uděláme ještě další dotazy? Um, Děkuji. Je mi ctí být přítomen tady v parlamentu. Snažím se vysvětlit i tady v parlamentu, i na komisi, všude v opatření rumunské vlády, která mají za úkol napravit nedostatky identifikované komisí na období 2009 až 2011. Je pravdou, že v krátkém čase je těžké vidět eh, výsledky opatření eh, naší vlády. Ale klademe důraz zejména na transparentnost všech těchto opatření. Já jsem vždy trval na tom, aby v rámci toho, aby ústřední eh, administrativní systém byl transparentnější na všech úrovních. To znamená, jak eh, ve, směrem k veřejnosti, tak i tedy směrem k evropským institucím, aby opatření, která přijmeme, eh, byla eh, skutečně odpovídající. Také jsem říkal, že nepřipustím žádné kompromisy, pokud jde o konflikty zájmů v rámci systému nulová tolerance vůči těmto problémům v Rumunsku. Jak bylo řečeno, tak komunikace je dalším důležitým eh, tématem, který je v systému uplatňovan. Jak již eh, zaznělo, tak eh, to, ta angažovanost, to přivlastnění si těch opatření ze všech úrovní má zásadní význam a já jsem trval na tom, aby všechny tyto úrovně přijaly eh, zodpovědnost za rozhodování. Protože Takže já, jak říkám, trval jsem, zdůraznil jsem, eh, aby si všechny klíčoví, klíčové subjekty, aby se zostily své zodpovědnosti. Existuje ještě prostor ke zjednodušení toho systému. Stále máme systém, který je nesmírně složitý, máme mnoho různých postupů a to může být jeden eh, z důvodů té přetrvávající situace v Rumunsku, ale snažíme se eh, zjednodušovat co nejvíce, aniž by to ovlivnilo eh, kvalitu našich principů. Tak, jak jsme o nich hovořili s Evropskou komisí, protože já jsem jsem také auditorem, v rámci auditového orgánu jsem tady fungoval jako auditor a jsem mm, plně přesvědčen o tom, že je potřeba určitá míra zjednodušení, abychom eh, to jsou tedy ty hlavní principy, z kterých vycházíme, kterými se řídíme a je jasné, že eh, to bude vidět v rámci těch eh, platebních žádostí, které budou adresovány komisi. Tam se to promítne. A jinak v dalším čase ty zbývající programy, kde máme ještě určité problémy, tak budeme muset moci vyjasnit s komisí. Takže více méně tolik, eh, co chci říct, ale pokud ještě dovolíte, zašlu vám uh, jednak to, co říkám tady dnes, ale také zašleme akční uh, plán ten týž dokument vám bude zaslán také, abyste viděli velmi jasně, jaká jsou opatření přijatá rumunskou eh, vládou. Chceme zjednodušit a úplně změnit eh, tedy vnímání našeho systému. Chceme ukázat, jak eh, jsme schopni situaci zlepšovat, jaké jsou také lhuty pro jednotlivá opatření, která chceme v systému uplatňovat. Bude vám to zasláno jenom aby to bylo skutečně jasné a transparentní, že všechno je eh, tak, jak má být. Děkuji vám, pane ministře. Nyní se hlásí paní Gresle. Děkuji vám, pane ministře. Já už se celou řadu let zabývám Rumunskem. A ať už je tam zvolená jakákoliv nová vláda nebo poslána domů, tak vždy ujišťuje voliče, že nyní se vše zlepší tak já doufám, že vám se podaří tento cíl naplnit, ale bylo by dobré, kdyby už se učinili některé kroky, které už je třeba udělat dlouho. Řekli jste, že nyní berete vážně boj proti korupci a zneužívání pravomocí. Zajímalo by mě, kolik konkrétních sankcí, sankcí se bylo provedeno vůči kolika konkrétním osobám. Pak se kritizují mm, ve zprávách Evropské komise, že korupce se promlčuje v Rumunsku během tří let. Takže během tří let se často nestihne ani e, vyřešit soudní spor týkající se korupce, kdy zvýšíte e, tuto lhůtost promlčení na pět až šest let v Rumunsku. A potom trestní tribunál, který se zabývá eh, korupcí na vysoké úrovni, má velký nedostatek eh, jak personálního vybavení, tak i zasedacích místností. Kdy to změníte? Děkuji. Děkuji vám, paní Gresle. Prosím, možná byste mohl zareagovat přímo. Eh, Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Děkuji. Co se týče toho posledního aspektu, chybějící personál a i jak do počtu, i například odborné přípravy, tak eh, chci říci, že právě v těchto dnech jsem eh, předal Evropské unii dokument, který obsahuje akční plán na zlepšení administrativní kapacity v těchto věcech také s využitím například evropských strukturálních fondů. Momentálně probíhá analýza na všech úrovních v oblasti managementu a také probíhají různé dílčí studie, které zjišťují, zda je počet příslušných osob v pořádku, až jsou osoby náležitě vzdělání v souvislosti s těmi specifickými úkoly, které řeší. Také jsme v rámci toho provedli eh, různá školení zaměstnanců a jde o ty hlavní oblasti činnosti, také například o veřejný archiv a s Evropskou unii jsme také vedli specifické diskuse o tom, aby eh, v každém okrese v Rumunsku bylo taková skupina odborníků, kteří budou i hned schopni zareagovat a nebo poskytovat například poradenství v případě veřejných zakázek. Jde o téma veřejných zakázek, kde potřebujeme opravdu odborně proškolený personál. často lidé nebyli dostatečně mzdově ohodnoceni a proto odcházeli do soukromého sektoru. A vláda nyní usiluje o to, aby se také zlepšily mzdy těchto státních zaměstnanců a aby měli náležitý mzdový výměr, aby byli méně motivováni odcházet do jiné sféry, abychom měli vybudovaný takový kmenový personál. Otázka, kolik e, osob bylo dosud sankcionováno. To nespadá do kompetence mého ministerstva, ale pokud byly takovéto případy zjištěny, nebo jsou zjištěny, tak tuto informaci předáváme dále příslušným orgánům, e, například orgány pro boj proti podvodům, jiným, kteří provádějí příslušné kontroly a učiní příslušné vyjádření, případně podniknou náležité kroky. A v případě podezření, které se vztahuje na projekt, který je spolufinancován z evropských prostředků nebo se týká nějaké specifické osoby, tak eh, dojde k suspendování příslušné osoby, už eh, ne, neplní dané úkoly a Případně je třeba také splatit zpět peníze tak, aby bylo zamezováno riziku finančních ztrát. Co se týče otázky promlčení, promlčecí lhůt, tam bohužel vám nemohu nyní dát jasnou odpověď, musím se poradit s kolegy eh, ve své zemi, kteří jsou odborníci na tyto administrativní postupy. Děkuji. Další čtyři eh, poslanci se hlásí o slovo. Abychom to ještě všechno stihli, navrhuji, abychom eh, pozbírali vaše dotazy. Máte něco krátce, tak se sbíráme vaše dotazy. Inge. Pan minister říkal, že dochází k suspendování, ale já jsem se ptala, kolik bylo konkrétních případů během eh, té doby, co je ve své funkci. Kdyby nám mohl říct si konkrétní číslo, děkuji. tak to eh, začalo to v lednu. V lednu byl jeden jediný případ takové mezistruktury. A v rámci programu konkurenceschopnosti se to odehrálo a ti, těm, těm byly tedy odňaty jejich úkoly a příslušné osoby už tady ne, e, nemají co dočinění se zadáváním těchto prostředků. E, o tom byla také informována komise, to byl tedy konkrétně celý počet osob v tém e, mezi orgánu, ty už tedy nejsou součástí systému. A stát nyní kontroluje jednotlivce. Děkuji, nyní bychom pozbírali dotazy čtyř eh, kolegů tak, abychom mohli společně zodpovědět otázky Jean-Pierre Ody, pak Jan Mulder, Søren Sundegaard a potom poslední řečnice. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji pane ministře. Chci poděkovat za tuto iniciativu. Myslím, že je dobré, že máme možnost vyměnit si eh, názory s členy vlády o některých přesných eh, tématech nad eh, rámec toho, těch rozhovorů s předsednictvím. Pokud dobře vím, říkám pokud dobře vím, možná něco nevím, ale očekáváme návrh vaší vlády ohledně člena rumunského účetního dvora. Bylo již přijato nějaké rozhodnutí? Už přijala vaše vláda nějaký postoj? Um, Jan Mulder. Mulder. Děkuji. Moje otázka je poměrně jednoduchá. Máme k dispozici zprávy Evropské komise, účetního dvora. Oni objevili nějaké závady a mě by zajímalo, jaké je porovnání se zprávami vašeho vlastního účetního dvora nebo auditorského orgánu. Děkuji. Thank you very much. Next... Děkuji mnohokrát. Dále Søren Sendegaard. Uh, øh, tak, minister, uh, og al mulig held og lykke med uh... Děkuji vám, pane ministře, opravdu vám držíme palce, aby vaše úsilí bylo úspěšné. Já mám několik otázek. V roce 2012 byla podniknutá řada kroků, ale proč byly podniknuty až v roce 2012? Vždyť jsou to věci, kterých už se ví léta. Proč se začaly řešit až tehdy, v roce 2012? To nechápu. Děkuji, Amelie. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Vy jste hovořil o rozsáhlých reformách, které jste provedli v institucionálním rámci v Rumunsku, ale já vím, že se týká jeden problém mladých lidí, především v Rumunsku, včetně lidí mého věku. A sice, že ten rámec se mění s každou novou vládou. Loni v Rumunsku byly skutečně velké otřesy na politické scéně v Rumunsku a vaší reakcí opět je, že všechno měníte. A tyto neustálé konstitucionální změny právě vedou k nedostatečné transparentnosti. Takže jaká bude podle vás budoucnost v Rumunsku, pokud jde o vytváření spolehlivých, stabilních institucí, které se skutečně nebudou měnit s každou novou vládou po každých nových volbách a které skutečně vytvoří stabilitu v životech vašich občanů, kterou oni potřebují, aby mohli vůbec důvěřovat eh, těmto veřejným institucím, aby věřili, že je nezradí. Děkuji, říká pan předseda. Pane ministře, máte slovo. Já vám děkuji. Já bych začal tou poslední otázkou. Každopádně vám děkuji za všechny přednesené dotazy. Mohu vám říci, že stávající rumunská vláda nemění. Vy, říká, vy jste řekla, že měníme vše, ale ne. My měníme a zjednodušeme pouze ty oblasti, kde je změna potřeba. Měníme eh, jakékoliv změna struktur, nebo změna dalšího finančního rámce bude nejprve projednána s komunitárními partnery. Takže opravdu neměníme nic, než to, co je absolutně nezbytné, aby se zjednodušily některé prvky toho systému. Je pravda, že je problém se stabilitou personálu. Chceme vytvořit eh, zvláštní statut, pro lidi, kteří jsou angažováni s evropskými fondy, tak aby jakmile budou jednou jmenováni, aby eh, následovali, eh, se řídili jasnými evropskými pravidly a aby potom jejich jmenování, jejich aktivita byla, řekněme, stranou politického dění, politického spektra. Hovořili jsme s kolegy z vlády a nejenom z vlády eh, ve prospěch takovéhoto rozhodnutí, aby subjekty evropských fondů byly, aby to bylo skutečně jakýmsi eh, státním cílem, naší prioritou, kterou, eh, směrem, kterou budeme věnovat veškeré úsilí. A já věřím tomu, že se tak stane, protože je to také konec konců ve státním zájmu. A eh, v roce 2012, ano, pravda, v tomto období, my tady teď hovoříme o období 2009 až 2011 a je pravda, že, se, že došlo k těmto nedostatkům v tomto období. Bohužel byly identifikovány um, komisí za celé toto období. Ale když se podíváme na to období jako uh, celek, tak se nepřijala teda, tedy příslušná opatření. Ovšem eh, ta světlá stránka celé věci že je, že od začátku roku 2012 se Rumunsko přijalo zodpovědnost za tyto nedostatky a podujalo se dalších kroků, které je mají napravit. A je prováděno veškeré úsilí k tomu, abychom přesvědčili Evropskou komisi, Evropskou parlament, Evropský parlament a všechny členské státy, že se věci mění. Jak jsem vám již řekla, budu to i opakovat, Rumunsko se v roce 2013 může stát modelem pro zbytek Evropy ať už po, pokud jde o evropské fondy, tak už o jiné věci, protože máme skutečnou expertízu a budeme schopni jistě eh, toto realizovat. Pokud jde o to, jak můžeme, jak, jak lze srovnávat, jak se srovnává, tedy nevím, jestli jsem správně pochopil tu otázku, ale jak to vypadá srovnání tedy eh, Evropského účetního dvora se, eh, se zprávou našeho účetního dvora tak eh, k tomu vám mohu říct, že eh, samozřejmě náš účetní dvůr má přímý vztah, protože všechna doporučení, která jsou eh, v, ve zprávách Evropského účetního dvora, jsou braty v potaz a samozřejmě pak existují doporučení ze strany Národního účetního dvora. Každé doporučení je sledováno a dosledováváno až k poslednímu subjektu v rámci toho systému. A jakákoliv řídící struktura, která souvisí s evropskými eh, fondy, má neustále na stole všechna rozhodnutí, která stýkají její té eh, vlastní struktury, počínaje eh, Evropským účetním dvorem přes Národní účetní dvůr až po všechny ověřovací orgány. Čili je to poměrně jasný organigram, jasné schéma, které na základě kterého je možné sledovat každé doporučení a mít ten follow-up v rámci toho rozhodnutí. Um, ale bohužel tato doporučení nebyla vždy implementována v minulosti, ale tento proces existuje, nyní je uh, naplňován tak, aby v co nejkratší době jsme mohli zajistit implementaci všech těchto uh, doporučení, ať už ze strany Evropského účetního dvora nebo Národního účetního dvora. A pak ještě jedna otázka, která se týká, týkala jmenování dalšího člena eh, účetního dvoru. Tak eh, v, v krátkém období předložíme tento návrh. Víme, že máme k dispozici už jenom málo času. Kdybychom měli někoho jmenovat na tuto pozici, víme, že je to proces, eh, který vyžaduje zlouhavé ověřování v tomto případě, takže e, jistě v nejbližší době obdržíte od Rumunska takový návrh. Ale jsem plně přesvědčen, že to bude e, jmenování, které bude odpovídat všem požadavkům ze strany společenství. Yeah. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Bylo nám ctí, že jste mezi nás přišel protože, jak jste viděl, máme skutečně velice zásadní otázky, ale také máme konstruktivní přístup k celé věci. Chceme, aby se to celé pohnulo, aby došlo k eh, vyřešení situace a ještě jednou vám tady děkuji za to, že jste mezi nás přišel, zodpověděl naše dotazy a těšíme se na další informace z vaší strany v písemné formě. Děkuji mnohokrát, říká pan ministr. Budu otevřený jakýmkoliv vašim dotazům. Pokud budete mít otázky, tak odpovíme, eh, abyste viděli, že všechno jde tak, jak má. Děkuji mnohokrát. Ich unterbreche die Sitzung bis 16 Uhr. Přerušuji naše zasedání až do 16 hodin dnes odpoledne. Takže budeme pokračovat ve čtyři.